J'invite nos collègues membres de la commission des budgets Vyzývám kolegy rozpočtového výboru, aby se znovu usadili. A začíná jednání. Chci mezi námi přivítat paní místo předsedkyni Georgievu, která předstupuje před náš eh, výbor pro rozpočet, aby nám představila návrh rozpočtu na 2017, tak jak byl schválen kolegiem komisařů. Paní místo předsedkyně, já vám děkuji. My jsme eh, diskutovali, měli jsme debatu o eh, podmínkách přijímání uprchlíků a o kontrola ostraze vnějších hranic, diskuze, která byla zahájena slovy, které mohou být eh, mm, považovány za provokativní pana Soroše, který je kladl důraz na eh, rozsah prostředků, které je nutno mobilizovat, pokud chceme účinně víc vstříc této výzvě globalizace. Máme 30, tedy 30 miliard eh, z buď z vlastních stroj, zdrojů, buď možn, nebo, nebo možná daní z um, paliv a nebo uh, půjčkami vzhledem k tomu, že úvě, uh, jsou se teď sazby blíží nule nebo jsou dokonce nižší než nula úrokové sazby na půjčky. <clears throat> Ehm, viděli jsme, co by mohla být ehm, tedy okruh 2, 3, um, slyšeli jsme, něk- dostali jsme některé informace, které byly snad tedy potvrzeny kolegiem komisařů. Já vám děkuji, um, paní místopředsedkyně, že jste dnes s námi a dávám vám tímto slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Komise schválila návrh rozpočtu dnes ráno půl desáté a jsem um, ráda, že tu mohu být. Ovšem prezentace je angličtině, v angličtině. A angličané jsou zde samozřejmě vítáni. No, angličtina jako jazyk problém není rozhodně. Takže celkové prostředí, v němž se scházíme, je e, dotčeno a ovlivněno výsledkem britského referenda. Ale pokud jde o naši práci o rozp- e, rozpočtovou, tak tu není bezprostřední ještě dopad z referenda, tedy nad rámec vyjasnění, které vám chci sdělit. A to, že potřebujeme více než kdy dříve využít náš rozpočet jako určitý um, nárazník proti krizi, jako něco, co bude vytvářet růst a pracovní příležitosti a jako zdroj kolektivní kapacity našich členských států, když budou čelit rozsahu té krize. Já chci od samého začátku říci, že jsme za podpory parlamentu směřovali rozpočtové prostředky k jasně identifikovaným prioritám a využití flexibility, které, kterou jste nám dali, možnosti přizpůsobit se měnícím se okolnostem v Evropské unii. V dnešní prezentaci se dotknu následujících otázek. Za prvé, prosím o další průsvitku. Takže, technická přizpůsobení. Za druhé, návrh eh, zařazení návrhu rozpočtu do eh, celkového kontextu a globální přeskum závazku a pladeb. Za čtvrté, ty hlavní priority pro návrh rozpočtu 2017 eh, pracovní příležitosti, růst, řešení uprchlické krize. Za páté, administrativní náklady a opravný rozpočet Tři, týkající se bezpečnosti a v neposlední řadě rostoucí význam věnování pozornosti výkonu a zaměření na výsledky. Nejprve technické přizpůsobení. Jak víte, komise díky eh, nařízení o víceletém rámci eh, může provést technické přizpůsobení víceletého rámce, nepotřebujeme k tomu eh, legislativní proces k té validaci, ale letošek je zvláštní, protože musíme do toho zahrnout i přizpůsobení politiky soudržnosti 4,6 miliard zastávajících cen, ekvivalent těch 4 miliard, které byly vloženy jakožto strop do víceletého rámce. A to jsou závazky 2017-18. Jsou tu tři hlavní příjemci této změny Španělsko, Italsko a Řecko a pět členských států, u nichž by došlo naopak ke snížení, ale ani jedna z těchto ztrát není eh, velkého rozsahu, je to všechno vždycky pod 100 milionů eur. Velmi rádi chceme, tedy chceme se pokusit zaměřit ty fondy do těchto tří zemí na hlavní priority migr, migrace, zaměstnanost a mladých a finanční nástroj na podporu konkurenceschopnosti, včetně spolupráce s Fondem pro strategické investice. Nyní se podívejme na návrh rozpočtu na 2017 ve více letém kontextu. Co nám um, vyplývá z tohoto grafu? Jsou to dvě důležitá poselství že plně rozpočet využíváme. 2014 eh, není výjimkou, když srovnáte využití rozpočtu nyní oproti předchozím obdobím, tak z toho jasně vysvítá, že to, co je naplánováno a co, co je využito, je ve schodě. případě závazků ten graf jde až nad strop, protože nástroje flexibility pro závazky eh, se dostaly nad ten strop. A máme tu velmi znepokojivé poselství rozpočtu na 2017, že z hlediska pladeb um, ehm, spoždění při implementaci nových programů nás vede k tomu, že musíme žádat méně prostředků o 6,2% proti loňskému roku na prostředky na platby. A to je velký důvod ke znepokojení. Musíme najít nějaký způsob, jak tento problém řešit, také proto, že nechceme, aby ten efekt jojo, joja jak jsi se vrátil eh, i v eh, této v další finanční perspektivě. Teď tady máme čísla. Já vás nebudu týrat, že bych nebudu to procházet v pořádcích. Eh, na to se budete moci podívat sami, ale podívám se aspoň na ty celková čísla. Celkové množství 157 ehm, miliard pro platby 134 6,9 miliard eur a procenta jsou vedle, to znamená proti roku 2016 plus 4,7% pro závazky, ale nezapomínejme, že v tom je i těch 21%, závaz, 21 miliard závazků, které jsme museli posunout v důsledku pozdního začátku stávajícího víceletého rámce takže nominálně je to vlastně 1,7% zvýšení a to, co jsem zmínila dříve, to znamená pokles pladeb minus 6,2% oproti um, tomu předchozímu rozpočtu. Podrobně se na to podíváme um, takto v, v graficky, protože je to snadněji pochopitelné. První ukazuje pohyb z hlediska um, závazku a pladeb, čili v prvním případě zvýšení, v druhém zvýšení. U závazku je dobrá zpráva, že jak uvidíte později v této prezentaci, slaďujeme zvýšení s tím, kde jsou naše priority. A pokud jde o platby, tak vidíme, že ty Nevyužité prostředky z předchozí pers- finanční perspektivy se již rozpustily, už, už nemáme, už nemusíme nést eh, tut, tato pasiva. Ale, jak říkám, jsme znepokojeni implementac- s pomilaním implementace nových programů. A nelze uh, skutečně tuto věc podcenit. Podívejme se teď na celkové pošelství našeho návrhu. Čili jde tu o sladění toho, kam budou ty peníze na priority parlam- s prioritami parlamentami, parlamentu, což jsou pracovní místa, růst a investice, reakce na mm, migrační, uprchlickou a bezpečnostní krizi. Um, již jsme tu měli náznak té druhé priority pro rok 2017. Je velice důležité říci, že um, to musí být skutečně zaměřeno na výsledky daleko explicitněji. Nyní věnujeme pozornost účinnosti nejenom eh, z hlediska toho, kolik prostředků na co, ale jak eh, se ujistíme, že jsou tyto prostředky využity eh, nejlépe optimálním způsobem. Další obrázek, mm, pra, pracovní místa, růst a investice. Máme celkové zvýšení v okruhu 1 11, 11 a to se týká všech komponentů v 1A. Horizont 2027,9, UFC, tak jak jsme to nastavili 29,5%, v případě e CEF 14,7% a urazmu Erasmu plus, plus 16,2%. A e, ty absolutní hodnoty představují 2 miliard, o 2 miliardy eur více na prioritní oblasti, které jsou naprosto zásadní pro evropskou konkurenceschopnost. Chci využít této příležitosti k tomu, abych e, upozornila, že implementace EFSI zatím postupuje podle plánu. Podařilo se nám za rok To znamená třetina času, kterou jsme si vyhradili na tento fond, jsme dosáhli třetiny investic, 107 miliard investic, milionů investic. Myslím, že děláme optimální, eh, přijímáme optimální opatření pro malé a střední podniky a ta rychlost využití toho, eh, toho, toho okna pro malé a střední podniky je tak vysoká, že ho musíme ještě posílit. Je to dobrá zpráva. Proč? Protože všichni víme, že malé a střední podniky jsou právě těmi tvůrci pracovních příležitostí, což je dobré pro naši ekonomiku. A když se podíváme na další slide, což je slide, který se týká toho, co se děje v okruhu 1b, tak tady zvyšujeme závazky a trošku klesáme, pokud jde o platby. A tady jsou právě ty mínusy ty poklesy. Další obrázek, který je velice důležitý v, návaznosti na předchozí debatu, co děláme v otázce migrace. Myslím, že je to velice jasné. Modré jsou prostředky, které byly naplánovány na využití v roce 2015 a červeně máme to, co se k tomu přidalo abychom vyšli vstříc obrovským požadavkům této krize, abychom tak zdvojnásobili ty finance, které byly k dispozici. Takže pokud se podíváte na rok 2015 až 17 plus eh, Trustový fond pro Afriku, tak nám to dává celkem 15,7 miliard eur, což jsou všechno peníze dovnitř Evropy na pomoc členským státům, ale také na polí, posílení externí činnosti, abychom mohli skutečně řešit i příčiny migrace, aby lidé mohli e, zůstat tam, kde jsou, což je samozřejmě nejlepší investice. A tady využíváme ten nástroj, který parlament podpořil 200 milionů na rok 2017 a jak víte, počítá se z 300 na rok 2016 a dalších 200 na rok 2017. Takže tady vidíme vizuálně to, co jsem popsala na dalším slajdu. Vidíte červenou čáru, která ukazuje, nakolik jsme se dostali nad původní odhad. velké, velké díky parlamentu, protože to je právě díky té flexibility, která byla zapracována do této perspektivy. Musím doplnit, že v roce 2017 zachováváme nebo mírně navyšujeme financování oproti provádění roku 2016 což od nás využije, eh, vyžaduje eh, využít eh, marže, které máme pro záložní případy. To, co máme v kapitole 3, už je pryč. K této věci se ještě vrátím za chvíli, ale Prosím, nezapomínejte, že se dostáváme na stejnou úroveň pro migraci v roce 2017, což od nás vyjadřuje úpravu tady této marže. Ještě něco, co je nové pro rok 2017. Jsou to přípravné kroky pro výzkumný, pro obraně výzkumný projekt. Je to, Jde totiž o to, že vzhledem k novým teroristickým hrozbám bychom měli blíže spolupracovat. Na včerejší Události v Istanbulu nám připomínají, že takovéto věci už musíme považovat za normál. To znamená, že napříč Evropou musíme budovat výzkumná řešení. Jedná se asi o 25 milionů eur, z toho čekáme, že 15 milionů přijde z rozpočtu a ten zbytek z přesunu dalších položek. Využití eh, využití flexibilních položek. Minimálně, momentálně jsme absorbovali ho už čísla 1,7 na migraci prostřednictvím flexibilního nástroje 0,53 miliard prostřednictvím marže pro nepředvídané události 1,16 miliard a v roce 2017 by to mělo být vyváženo 50% nevyužitými maržemi z kapitoly 2 a 86% nealokovaných marží kapitoly 5. Proč je to důležité? Protože to musíme provést eh, v roce, kdy si myslíme, že se nám dostane podpory od parlamentu, vzhledem k tomu, že nevíme, jak tomu bude do budoucna, jaké výzvy nám budou stát v cestě pro práci a růst FC 1,3 miliardy. A nyní otázky správní. Co je nejdůležitější pro rok 2017? Je to totiž nejdůležitější rok pro dosažení redukce personálního vybavení o 5 Těch 5 um, čítá 1770 eh, míst. Dosáhneme toho ve všech institucích. Děkuji parlamentu za souhlas. Sice máme prodlevu, ale tohoto poklesu se nám podaří dosáhnout. U nás v komisi se jedná o snížení v roce 2017 o 239 pracovních míst. Ale upozorním ještě na jednu věc v komisi a jsme na to velice hrdí budujeme kapacity pro alokaci eh, personálních zdrojů pro nové priority. Jedná se o 347 realokovaných postů, což není jednoduché, ale my tomu říkáme synergie a efektivita. Eh, snažíme se identifikovat, jak odvádět práci co nejlépe, ale zároveň uspořit zdroje, tak, abychom mohli uh, přidělit lidi tam, kde potřeby rostou. A jsme rádi, že mnozí z našich lidí v komisi když se dostane na zveřejnění výzev, tak zjistíme, že je daleko více lidí, kteří mm, jsou k tomu ochotní, než potřebujeme. Pokud jde o kapitolu 4, tam jsme měli vyšší navýšení mzdové, než jsme předpokládali na základě minulé metodologie. Minulý roce jsme to absorbovali, nyní to nejde, musíme to profinancovat, čili došlo k navýšení v kapitole 5. Pokud je to opraveno na to navýšení, hm, které jsme čekali v minulém roce, tak se jedná o 3,2 Máme také stárnoucí populaci, to znamená, že tady máme hm, určité důchodové závazky, s tím se nedá nic dělat. Pak tam máme tři menší věci, irština, tam už výjimka končí, to je 13 míst. Dále přesun osob z GMO v Lucemburku z důvodu toho problému s asbestem. A pak tady máme rozhodnutí posílení bezpečnosti institucí, což by znamenalo bezpečnost informací osob a budov. Dostali jsme žádosti od institucí, my jsme proskoumali, jsou odůvodněné. Je to vlastně pro nás zásadní, abychom to takto etablovali. Dále větší výdaje na 14 evropských škol, máme 26 tisíc žáků v těchto školách. Celkově by se jednalo o 15,8 milionů. A nakonec výkonná efektivita my připojujeme pracovní dokument k rozpočtu. Je to programové prohlášení, které je souvisí s účinností. No a teď vám ukážu, jak to děláme za pomoci Erasmus+, plus, což ale platí pro každý jednotlivý program, jak to vypadá ve stávajícím programu, jaké jsou skutečné indikátory se skutečnými údaji, abychom mohli demonstrovat, k čemu dochází. Je to asi 18 tisíc projektů, dejme tomu pro Erasmus+, kde bude asi 1,15 milionů účastníků a 70 tisíc organizací. Pak budeme zkoukat naše předchůdce, jak se můžeme porovnat s předchůdci. A takovýto strukturovaný přístup eh, chceme zajistit během celého programového období, tak abychom věděli, že peněz využíváme eh, nejlepším možným způsobem. A poslední věc, poslední slide. Eh, chtěla bych hm, upozornit, že návrh rozpočtu 2017 se projednává v, v roce, kdy máme průběžnou revizi, změna finančního nařízení s účelem zjednodušení a dále s ohledem na práci pro rozpočet s cílem zaměření na výsledky. Doufejme, že si najdeme na tento mm, návrh místo, abychom neamalgovali všechno do jednoho balíčku, protože musíme mít jistotu, že práce bude pokračovat bez přerušení a pokud eh, byla nějaká doba v historii, kde bylo potřeba mm, být v klidu a koncentrovaný, tak právě tato doba teď nastala. Děkuji, paní místo předsedkyně. Děkuji za tuto prezentaci, která byla skutečně velice výstižná a přesná. Už od začátku eh, jste chtěli předložit tento návrh, ale zároveň eh, upřesnit některé změny. Chtěli jste počkat na konec měsíce června. Děkuji, že jste se dostavila tak rychle. <clears throat> A rozpočet doufám, že vnese nový elán do střednědobé změnho přeskumu víceletého rámce. A nyní předávám eh, slovo našemu generálnímu tajemníkovi pane Gejer, eh, tedy panu zpravodaji. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní Georgieva, za první přehled. Já se pokusím hovořit stručně, nevím, zda se mi to podaří, protože času není dost a já bych byl velmi rád, aby také kolegové se ještě mohli vyjádřit a naše připomínky mohou být pouze přechodné, předběžné, protože celkovým návrhem rozpočtu se celkově seznámíme až za několik hodin, takže toto, co sdělím, je můj první dojem a my se ještě o tomto návrhu rozpočtu budeme dále bavit v našem výboru. Takže musím říci, že nás těší, že komise se řídila hlavními směry, které stanovil Evropský parlament. To ukazuje, že obě dvě instituce udělaly podobnou analýzu situace a také smýšlí v podobných rozpočtových dimenzích pokud se týče uprchlické krize, tak tady máme celkově 5,2 miliardy v kategoriích 3 eh, a 5 3 a 4, to je o 100 milionů více než v minulém roce. To také odpovídá očekávání Evropského parlamentu, tak jak jsme je schválili. Vy jste, paní místopředsedkyně, to již zmínila, já to chci ještě jednou zdůraznit. Tato silná mobilizace souvisí s využíváním nástrojů flexibility v rozpočtu, který rozpočet teprve zná v souvislosti se střednědobým finančním výhledem a proto mě těší, že jsme tímto byli úspěšní. Podívám-li se hlouběji na tato čísla, tak tady vidím, že přislíbených 750 milionů euro jsou druhá dávka pro facibilitu pro Turecko. A já jsem rád, že tady můžeme naplnit naši dohodu a náš slib a jsem také rád, že jednotlivé členské státy plní své sliby a tato facilita pro Turecko bude následujícím způsobem rozdělena miliarda ze evropského rozpočtu, dvě miliardy z rozpočtu členských států. Já se také seznámím s tím, jaké projekty budou těmito penězi v Turecku konkrétně podporovány. To mě velice zajímá. A ještě další bod, který mě zajímá, eh, je velká část z těch 750 milionů je z předstupního nástroje. A proto nám tady zůstává otázka, zda, co si ještě IPA může dovolit tak, aby plnila to, co je tímto Turecku přislíbeno a to znamená posílení ekonomiky a společnosti v souvislosti s eventuálními jednáními o vstupu. Že mobilizované prostředky v kategorii 3, to jsou tedy mobilizované rezervy na, předvídna, nepředvídané události. Tyto rezervy přicházejí z okruhu číslo dvě, což naše zemědělce dvakrát eh, nepotěší. A to znamená, že my to neustále flikujeme. My někde sebereme určitou částku a dáme ji do jiné oblasti, kde se peníze nutně potřebují. Já si myslím, že to může ještě určitou dobu dobře fungovat, že takhle se budeme držet nad vodou do roku 2017. Já jsem zvědavý, zdali situace na světě eh, povede k tomu, že budeme takto moci postupovat. Ale vy jste tady také hovořila o znepokojení eh, v oblasti změn. A já tady jsem trošku zklamán, podívám-li se na okruh čtyři, to je humanitární pomoc pro třetí země a u UNRY, že tady tyto rozpočty byly sníženy. Podívám-li se na kategorii 4, tak platby v této oblasti eh, poklesly o 8,4% a to je značné procento a to mě vede k přemýšlení a ráda bych se dozvěděl od komise, jak se vysvětluje tato, toto snížení plateb. Kategorie 1A to se mi líbí, jsou, je tady značný nárůst u plateb a závazků v rámci politiky pro růst a zaměstnanost. Podívám-li se na zbývající marži, tak se musím pousmát, protože 1,80 milionů euro to je takřka nic když ještě zvážím, že z toho mám odečíst pilotní projekty, tak marže bude ještě nižší. Já toho nelituji, já chci pouze zvážit, zdali bychom zbytek marže neměli nasměrovat na příslušné projekty. Vy jste v této souvislosti zmínila EFSI, to mě přivádí k bodu, o kterém jsme diskutovali na společném zasedání s ekonomickým výborem. Já vůbec nespochybňuji, že tyto peníze budou k dispozici v rámci rozpočtu, na tom jsme se zhodli a parlament by měl svého slibu dostat. My zatím ještě nejsme však přesvědčeni o tom, zdali EFSI funguje tak, jak to bylo slíbeno. Samozřejmě se tím financují převážně rozumné projekty,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 ale pokud se týče adicionality, takže slib toho, že to budou e, projekty, které by EIB nefinancovala jinak, tak tady narůstá u nás, e, narůstají určité pochybnosti. Já si e, zvažuji společně s kolegy, zdali finanční prostředky pro EFSI by se neměly dát do rezervy, než bude ze strany EIB příslušná reakce na tuto kritiku. Podívám-li se na otázku eh, uprchlické krize a také boj proti příčinám, tak tady vidím jedno číslo, především ve srovnání se snížením eh, v, u plateb v kategorii 4. Tady očekávám vysvětlení, protože platby v kategorii 3 narostly o 25 a tady je určitá neproporcionalita. Eh, Takže tady o tom budeme muset ještě přemýšlet. Trust funds, to je moje poslední připomínka. Myslím si, že o cílech se v této sněmovně nepřeje, nepřeme. Já chci pouze ještě říci, že jsem dosavadními sliby členských států pro Trust Fund poněkud zklamán, ale to nesnižuje politickou podporu, kterou jsem ochoten poskytnout, protože eh, členské eh, státy zatím poskytli finanční prostředky pouze eh, ve výši 10%. Takže jestliže prostředky z ve svěřeneckých fondů budou spotřebovány a má se požadovat další částka, tak budu požadovat, aby členské státy e, zdvojnásobily svůj příspěvek. A jestliže členské státy e, toto udělají, pak my můžeme také přispět. Ale myslím si, že není dobré, když my v této oblasti investujeme a členské státy se chovají pouze zdrženlivě. Děkuji vám. Merci. Děkuji vám, pane zpravodaj. A nyní zpravodajové dalších, e, pro další sekce, pan Taron. Nemáte co říct, nemáte žádné otázky. Nemám v tuto chvíli žádnou připomínku, pane předsedo. Takže stínový zpravodajové. K rozpočtu na rok 2017 prosím o stručný příspěvek, pokud si eh, přejí se vyjádřit paní Gresla a paní Garezabal. Zabal. A děkuji, pan, pan Varešan, děkuji eh, vám i eh, generálnímu ředitelství za to, že jste dali eh, dohromady tento návrh rozpočtu je v, v tomto ehm, náročném rámci. Je dobré, že můžeme maximálně používat flexibilitu a rezervní marži. O to jsme bojovali při přípravě rámce 2014 až 2020. A to, že teď musíme řešit více výzev, než jsme očekávali v roce 2013, ukazuje, že je správné, že jsme trvali na tom, aby tam byly tyto marže. Ovšem ukazuje to také, jak těžké bude pro víceletý rámec um, se vypořádat s těmito výzvami. Ale to se bude řešit při přeskoumu víceletého rámce. Teď k rozpočtu 2017. Má hlavní obava abychom alokovali dost eh, zdrojů pro prioritu ekonomického růstu a tvorby pracovních míst, protože to, že jsme měli větší krizi v loňském roce, což je migrace a uprchlická krize, by nás neměla odvádět od eh, ekonomiky, existující investiční propasti v Evropě a to, že jsme měli ještě e, další krizi, která byla naléhavější, neznamená, že by se ekonomika náhle zlepšila. Čili musíme mít dost alokací pro 1A a 1B a operační programy by měly být samozřejmě v plném běhu v rámci okruhu 1B a proto jsem trochu znepokojen, že do možností, že bychom neměli dost alokací, to zvýš snížení plade po 23%, to je podstatné, eh, takže by bylo dobré, abychom se nedostali znovu do prodlení. Mohli, by, mohli jste nám dát více podrobností ohledně toho, proč došlo k těmto škrtům prostředků na platby v okruhu 1b? A pokud jde o iniciativu zaměstnanosti pro mladé, podporujeme tuto iniciativu s nutnými změnami a v rámci revize víceletého rámce snad budeme mít návrh pro pokračování, což může mít ale samozřejmě dopady na rozpočet na rok 2017. Pokud jde o okruh 1a, tak musíme najít řešení i v kontextu revize MFF, abychom obnovili ty škrty. Ehm, a poslední, co chci říct v tuto chvíli, již jsme svědkem eh, úspěchu, v, pokud jde o Horizont 2020 a těchto projektů, protože tam eh, došlo ke snížení eh, těch ehm, nevyužitých nákladů oproti předchozímu programovacímu období a zvyšujeme prostředky na platby na horizont 2020 o 1% v roce 2017 oproti 2016, ale já se táži, zda to stačí na financování všech těch dobrých projektů, které se byly předloženy v kontextu Horizontu 2020. Takže končím. A samozřejmě jsme nadšeni vaším návrhem k malým a středním podnikům, o kosme, protože odtud přichází nové pracovní příležitosti, a pokud jde o okruh 3, tak tam ty nízké stropy jsou velkou výzvou, ale jak jsem řekl, už končím. Díky. Děkuji. Prosím dalším um, přispěvatelům, přispěvatel žádám, aby přešli rovnou k meritu věci, abychom ušetřili čas. Um, ne, děkuji, dobrý dokument, velmi dobře vypracováno. Já v zásadě souhlasím s těmi hlavními směry, to znamená priorita eh, investicím, růstu, pracovním příležitostem a migraci. Myslím, že proti tomu se nikdo nepostaví. Dále to, co navrhujete, abychom využili různé nástroje flexibility, to je dobré a díky, že jste uznali roli Evropského parlamentu v tomto sektoru. A já doufám, že prostředky na bezpečnost a občanství budou dostatečné, protože tady je pořád ještě velká nejistota ohledně toho, čemu budeme muset čelit, takže to sleduji velmi obezřetně. A ještě další věc, přes pokud jde o prostředky na platby, tak mám velké otazníky, protože my tady před sebou tlačíme eh, tu Eh, sněhovou kouli, která se může postupně nabalit do obrovských rozměrů. Takže to je zatím eh, vše, než to proskoumám do větších podrobností. Pan Maragal. Jen velmi stručně. Takže nic nového pod sluncem. kdybych měl z toho vyvodit nějaký závěr o víceletém rámci, revizi víceletého rámce do roku 2020, tak dnešní informace by nezněla příliš pozitivně. Musíme být obezřetní. Oceňuji úsilí, pokud jde o migraci a uprchlíky a tak dále možnost využití všech dostupných finančních nástrojů a flexibility. A poté, co jsme, potom, co jsme slyšeli dnes dopoledne, tak ta obrovská mezera mezi tím, co je možné a co je a mezi realitou, tak z toho, co jsme slyšeli dnes dopoledne, se zdá, že všechno navržené je možné, ale tam jsme se ještě nedostali. Pokud jde o platby, tak ta částka prostředků na platby naznačuje určité problémy na příští rok. Je to zdrojem určitého znepokojení, protože rozpočet nebude pak stimulovat růst. Neaktivuje tolik, kolik by měl. Jsou tu spoždění, různé další problémy. Situace je i nadále dosti rozporuplná, pokud jde o poselství, která v společnosti vysíláme. Dvě otázky. Žádná zmínka CLP21 v těch pokynech. Byla zmíněna klimatická změna, pařížské dohody. A to tam je. Ale musí to tam být, ale nic jsme o tom tady teď neslyšeli. A růst počtu projektů nemám samozřejmě problém přímo s vámi, ale s tou koncepcí roste skepticismus, aspoň v mé zemi a ve veřejnosti, pokud jde o růst. Děkuji. Mnohokrát děkuji, děkuji vám, děkuji komisi za prezentaci. Mám dvě krátké otázky. Nejprve by mě zajímalo, tak jak už uváděli kolegové, jak to vypadá s platbami a jak to vypadá s realizací rozpočtu a plateb během následujících několika let. S rozpočtu vyplývá, že kapitola 1b, kohezní politika, se značně navýšila, takže eh, v době, kdy nerovnost v Evropě mezi členskými státy je poměrně velká, tak to asi není překvapivé, ale takovýto přístup, pokud jde o politiku soudržnosti, tak tam jsou země z východní Evropy, které toho budou využívat víc. Možná by se to dalo interpretovat jako politický signál s cílem potrestat některé státy a teď mluvím především o Polsku a Maďarsku. Tak tady je otázka ohledně slajdu 15. Je tady uvedeno, že bude více než 35, o 35 více lidí chránit instituce v Bruselu. Můžete nám k tomu něco více říci? Protože myslím, že parlament chtěl, aby místní orgány poskytovaly bezpečnostní ochranu. Nechtěli jsme ozbrojené strážce v prostředí. Děkuji. Děkuji. Já mám několik otázek, například technical adjustments. Kolik Španělsko, Itálie a Řecko získali navíc a které členské státy ztratí v těchto oblastech. A za druhé, financial instruments. Kolik peněz opravdu bude převedeno do finančních nástrojů a jak to vypadá ve srovnání s minulým rokem. Potom třetí oblast a Brexit je na stole a bylo by také důležité ukázat na rozpočtové dopady. A mě v této souvislosti také zajímají potom důchodové dávky pro britské zaměstnance a potom další. Eh, okruh pět tady došlo k největšímu nástroji, eh, nástup na růstu a mm, nevím, zda je to správné. Nevíme, jakou jste použili metodu. A můžete nám tedy říci, jak ta tento nárůst eh, vznikl a potom proč musíme dát na tu mezivládní obranou agenturu dalších 50 milionů navíc? Děkuji vám. Merci, Madame Kadezabal. Děkuji, paní Kadezabal. Mnohokrát děkuji. Mám několik předběžných připomínek k rozpočtu. Doufám, že ten je také pouze dočasný, protože doufám, že přeskum MFF bude znamenat jistou úpravu tohoto rozpočtu na rok 2017. Nejlepší věc na prezentaci rozpočtu bez revize MFF je to, že je jasné, že potřebujeme ten přeskum, protože nemáme peníze pro všechny ty prioritní oblasti na rok 2017 a pak dále do roku 2020. Chtěla bych se vyjádřit na některé věci. Kategor- jedna a kategorie pochopitelně jde nahoru, to je věc, která není nová, máme pouze 80 milionů, co nám zbývá, nemůžeme pochopitelně vzít nic z mm, toho, co máme na, na Kozme, na Bohorizon 2020, abychom to přesunuli do investičního plánu. Pak mě překvapuje ten plán pro záruky pro mládež. Jistě potřebujeme mít něco pro zaměstnanost, nějaký plán potřebujeme, musíme ho financovat z něčeho. To je věc, kterou musíme dělat hned. Kapitola 1b. Ano, tady souhlasím s komisařkou. Mě trápí mě, že nevyužíváme prostředků, které máme v této oblasti a protože se nevyužívají a také proto, že vlastně odkládáme platby až na konec platebního období. A myslím, že otázka spojená s uprchlíky je oblast, do které se investuje velké úsilí. A co externí investiční plán? To je ten Junckerův plán, to jde eh, Juncker, já nevím, dva, tři, eh, nevím už, jak se tomu říká, ale tento rozpočet eh, nemá financování na tyto věci nejsou na to ani další peníze od jinut, takže my vlastně, tak jak budeme dělat, jak v Junkrově pránu budeme všechny tyto věci přesunovat. Mnohokrát děkuji za prezentaci a za politický signál na politiku soudržnosti 46 miliard. Um, Což je opak toho, co se říkal, že tato politika se bude vlastně ubíjet. Vidím, že v komisi mm, přijdete asi o nějakých 100 nebo 1015 pozic. K tomu gratuluji, takže mě by zajímalo, jestli jste podnikli úpravy, aby nedošlo k změně kvality personálního vybavení. Ano, děkuji. Takže musíme zajistit eh, financování přípravných akcí pro výzkum v oblasti bezpečnosti a Erasmus+. Plus. Eh, nesmíme v tomto ohledu eh, váhat Erasmus má skutečný význam. Paní místo předsedkyně, dávám vám slovo. Um, thank you. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji všem za všechny dotazy a za všechny připomínky. Zvláště děkuji zpravodaji, který už investoval hodně času do úvah na toto téma. Určitě budeme mít spoustu příležitostí, kdy se o tom budeme moci ještě po, promluvit. Nejprve ten nás. Good news on the Turkey facility is that the member states uh, have deposited uh, the assurances pro, tu příslu, pro příslušný nástroj, hm, kterému se dostane příspěvku ze strany členských států, to budeme muset dělat v budoucnu, když dojde na kombinované financování z rozpočtu Unie a členských států, aby se nám dostalo určité jistoty. Je to vlastně podobný eh, model fundraisingu jako strast trust fondy, kdy vyzýváme členské státy s tím, že víme, že se možná nedostane um, určitých závazků. Takovýto model Trust Fundu nebude efektivní, pokud nevybudujeme dostatečnou míru jistoty. Já neříkám, že bychom měli opakovat strukturu toho přístružného nástroje, ale eh, že bychom měli zdokumentovat závazky v případě takovýchto věcí. Čili máme 75, 750 milion 595 od předstupu, 10 z, z jiných nástrojů a pak příspěvek z Fondu stability. Myslím, že ty závazky jsou poměrně zásadní, ale pokud jde o celkové financování, tak je, jedná se o 150 milionů, což už je číslo, které bylo poskytnuto. Pokud jde o nástroj TETY, tak je to velice důležité pro uprchlíky a pak je jedno místo, kde se peníze dávají na různé věci, na potraviny, nájmy, což zjednodušuje způsob, jakým se poskytuje pomoc a zároveň to dodává určitý faktor důstojnosti, protože pak lidé mohou zpravovat vlastní finance. Čili eh, osoby pak dostanou tak bankovou kreditní kartu. Je to nástroj, kde dostávají peníze. Pokud bych se nad tím zamyslela, tak bych ho určitě přinesla ukázku, ale to asi příště. Pokud jde o úspory v rámci rozpočtové kapitoly 4, na to už tady došlo několikrát pokles těch položek souvisí pouze s jedním důvodem. V minulém roce jsme měli celou sérii neproplacených plateb a v tomto roce už tomu tak není. Vypadá to, že e, dochází k snižování položek v rozpočtovém kapitole 4. Máme přesně, kolik potřebujeme, ale už nemáme ty neproplacené platby a jejich celou sérii, které tak vedly k tomu problému. Pokud jde o EFSI, tak souhlasím, že potřebujeme přinést zdokumentované odůvodnění pro adicionalitu, to ještě neskončilo, um, pracuje se na tom, ale není to u konce. To jsme zjistili, abych vám poskytla přes běžné hodnocení. Pokud jde o SMN, e, tak tam je záruka eh, nezbytná pro poskytnutí financování především ze strany bank mm, z důvodu rizika, mm, které je zásadní. Pro investiční okénko se zdá, že většina překážek je nefinančního charakteru. Jinými slovy se jedná o administrativní překážky, které jsou v cestě projektu. A souhlasím, že bychom se měli podívat na adicionalitu pečlivě. Zároveň Mám pocit, že už jsem odpověděla otázku o trust fundech. Mm, Je to zklamání, ale musíme k tomu přistupovat jinak, s určitými předem upsanými závazky, já to dám písemně, schom nevyvíjeli nějaký morální nátlak nebo očekávání v tom smyslu, že členské státy provádí, budou provádět to, co je správné. Dále, zdroje pro růst. Dám vám eh, porovnání v roce 2017 máme 74,6 miliard na růst a práce oproti 69,8 v minulém roce, což znamená velké navýšení. My si uvědomujeme, že iniciativu pro zaměstnanost mládeže a její hodnocení ještě eh, nemáme ale zároveň navýšení rozpočtu pro investice do práce a do růstu je poměrně významné. Čili jedná se o investici zdrojů ze strany členských států tak, aby došlo ke generování pracovních míst. Pak chápu, že zase dojde k tomu zpětnému proplácení ještě některé, kdy se kumulují položky. Ano, my riskujeme, že proběhne to samé, co proběhlo v roce 2014. Dobrá zpráva, špatná zpráva. Dobrá zpráva. Důvod prodlevy byla certifikace národních orgánů. Zdá se, že k tomu, toto už bylo ukončeno. Čili to už je hotové. Špatná zpráva. Já si vlastně nejsem jistá, jestli ta prognoza na platby v roce 2017 se vyplní, protože nejprve musíme dostat účty, abychom pak mohli realizovat to, co jsme prognozovali. Omlouvám se, tady se ztrácí. Dále platby na občanství. Ehm, pochopitelně to budeme monitorovat. Je pravděpodobné, že ke konci roku dojde k určitým úpravám, takže si počkejme na to, jak to bude vypadat a na základě toho budeme jednat. Pokud se podíváme na platby a závazky a ten rozdíl, Pozitivum je, že se nám to podařilo dostat na nejvyšší politickou úroveň v českých státech. A zdá se, že došlo k určitému probuzení v tom smyslu, že pokud jde o předešlou finanční perspektivu, tak teď už není možné změkčit eh, přístup ze strany orgánů, které absorbují tyto platby. Jak se říká, můžete přivést koně k vodě, ale nemůžete ho nutit pít. Mm, takže doufejme, že toto bude generovat um, příslušný cíl. Provázanost rozpočtu a generování nových pracovních míst a růstu. Já si myslím, že určitě bychom to měli monitorovat a že je třeba se zaměřit na to, jakým způsobem přispíváme růstu a pracovním místům. A jestli jsou to pracovní místa dobrá, jestli jsou to ty, které potřebujeme ke klimatickým změnám. Tady se omlouvám, že jsem se nevyjádřila víc. Měli jsme 20% cíl, teď jsme na 25%, čili v rozpočtu můžeme monitorovat, že k tomu dochází. COP21 bude mít nějaký vliv, pokud dojde k jeho implementaci. A pochopitelně, co se dá dělat prostřednictvím rozpočtu, bychom dělat mohli. Pokud se týče dalšího vysvětlení vůči platbám, tak tady já vám mohu také vysvětlit, proč tento problém s platbami vznikl. Já už jsem o tom hovořila. Došlo k administrativní prodlevě při podepisování programu. A součástí problému je také to, že členské státy se zaměřily na to, aby nestratili, aby nepřišli e, o peníze v minulém programu a zaměřili se především na řešení programu 2007 až 13. A my se tedy snažíme se také zaměřit na rychlejší absorpci. Doufejme, že to bude mít také příslušný dopad. Pokud se týče zemí v programu soudržnosti. A tady dochází ke snižování plateb a to není žádný trest. My chceme, aby tyto peníze spotřebovali jestliže tyto peníze budou spotřebovány, pak lze tam vložit víc peněz. Ale my tady máme nyní bizarní problém, protože nemáme dostatek faktur k proplacení. A doufejme, že toto se nám podaří otočit. 35 dodatečných pracovníků, bezpečnostních pracovníků požaduje parlament, protože belgické orgány nemohou poskytnout příslušnou úroveň bezpečnosti. To mohou dělat na ulici mimo parlament, ale ne v rámci parlamentu. My tedy reagujeme na požadavek parlamentu a také na to, aby byly řádně plněny bezpečnostní otázky. A potom otázka technické úpravy. Vítězi a ti, co prohrají pět zemí, kde by došlo ke snížení peněz Česká republika, Estonsko, Švédsko, Slovensko a Chorvatsko? Je to Chorvatsko? Ano, je to Chorvatsko. A největší částka by se snížila 99 milionů u České republiky a nejméně to bude u Švédska 17,7 a ty ostatní země jsou mezi tím Estonsko 30, Chorvatsko 43, Slovensko 59. To znamená, že jsou to víceméně zvládnutelné částky a jak již jsem řekla, já chci hovořit s těmito velkými příjemci, aby se zaměřili na eh, zaměstnanost mládeže, také na otázku řešení migrační krize. Takže tyto peníze budou zacíleny na prioritní oblasti. Pokud se týče finančních nástrojů, tak tady postupujeme tak, jak to bylo naplánováno. Došlo k malému nárůstu kosme a také máme představu u Evropském fondu pro strategické investice. Je, není tady žádný velký posun. A potom Brexit po dobu, kdy Spojené království bude nadále členem Evropské unie, takže do této doby má, Evro, má Spojené království všechna práva a povinnosti a tím pádem bude přispívat do rozpočtu. My že řekneme, že za několik měsíců bude spuštěn článek 50, potom máme dva roky na provedení tohoto článku a potom budeme také stanovovat finanční rámec a uvidíme, jak se to projeví. Ale zatím nedošlo k žádnému okamžitému účinku a dopadu na rozpočet, ale časem určitě k tomuto dobu, dopadu dojde. A možná, že u střednědobého přeskumu se tímto budeme zabývat. Uvidíme, jaké budou úmysly Spojeného království. Čist jistý plátce zde přispívá Spojené království asi pěti miliardami za rok. Je, je to osmý největší e, čistý pláce, je to na hlavu 77 euro. A e, Francie 89, Něm, Německo asi 120. Je to, jsou to tedy šest největších placů a e, právě proto, že Spojené království je plácem, právě proto se to bude muset řešit. A potom také otázka důchodu. Až vstoupí například také, nebo když vstoupilo Bulharsko do EU, e tak také Bulharsko platí e, v rámci důchodových závazků ale zatím nebudeme nic předjímat, uvidíme, jak to bude vypadat. A pokud se týče výdajů, tak náru, k nárůstu došlo v důsledku výpočtu E, metody výpočtu mest. A my jsme počítali s 11% nárůstem, ale tato metoda je automatická a vedlo to k nárůstu 2,4. My to nyní budeme absorbovat a také to souvisí s tím, že lidé odcházejí do důchodu a právě proto neseme my také příslušné důchodové nároky. U veškerých aspektů, které se netýkají příjmu, tak tady musíme zavést eh, snížení takže ne mandatorní příjmy budou kráceny. Ale toto je velice složitý výpočet. Je střednědobý přeskum, to je oddělená záležitost, odehrává se to pak ve stejném roce, ale uvidíme tedy, jak to bude vypadat. Eh, vy ode mě možná uslyšíte, že eh, střednědobý přeskum je jedna věc a 2017 je druhá věc. Souhlasím také s tím, že se očekávalo, že jedna a půjde nahoru a také to šlo nahoru. My jsme se nedotkli investic do růstu a zaměstnanosti, přestože jsme tady měli velký tlak v důsledku uprchlické krize ale my jsme tady měli určitou flexibilitu, kterou jsme disciplinovaně aplikovali. A pokud, pokud se týče mládeže, tak já s vámi souhlasím, tady musíme dělat více. Ale chci také zdůraznit, že lidé by se měli snažit využít eh, těch příležitostí, které naše programy nabízí na pomoc mladým lidem. My musíme se podívat na všechny nástroje, které lze využít. Pokud se týče struktury komise, my tady se díváme na to, jak komise funguje. My se snažíme vytvářet synergie mezi jednotlivými službami, tak abychom mohli uvolnit jednotlivá pracovní místa a aby lidé pracovali v těch stěžejních oblastech. Vždy, když dojde ke změnám, pak je to pro pracovníky složité, ale my vždy se snažíme pracovníky zapojit do jiných oblastí, které jsou našimi prioritami sami. Já si myslím, že tím jsem u, odpověděla na vaše otázky. Děkuji vám za vaši angažovanost a Eh, nyní vy tady přebíráte předsednictví. Děkuji vám, pane paní komisařko, že jste přišla mezi nás, prezentovala jste rozpočet a zodpověděla jste na naše otázky. A my na dalším zasedání se opět budeme zabývat rozpočtem a to bude 4. července ve Štrasburku od 19 hodin. A my jsme vyčerpali náš program a končím toto schůzku diskuzi a uvidíme se opět v pondělí ve Štrasburku.